Okay. Good morning, everybody. Dobré dopoledne. Zahájíme naše zasedání dnešní. Naše první téma je zpráva o zprávě Komise o Turecku z roku 2016 a začneme hlasovat. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro?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 Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Ústní pozměňovací návrh od paní Valero máme, číslo 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 9. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Potom následuje pozměňovací návrh 206 než kompromis 11. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď přichází pozměňovací návrh 206. První část, kdo je pro první část, proti, zdrželi se přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuta. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 16 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 299 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis 17 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 18 pro? Proti? Zdrželi se? přijat. Pak nás čeká odstavec 18a. 334 až 342. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že je to schváleno, ale raději to zkontrolujeme. Končím hlasování. Přijaty. 336. Zahajuji hlasování. Dobře. Takže kdo je pro, zvednutím ruky proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Máme jednoho člena z GUE navíc. Ano, o jednoho navíc. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. Zamítnout. 339. Kdo je pro? Proti? Přijat. Zamítnut. Zamítnut. 343 pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Třista čtyřicet tři. Je zamítnut. Kompromis devatenáct Pro, proti, Zdrželi se? Přijat. Kompromis 20. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 374, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 396, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 397 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. Původní ustanovení 4. Kdo je pro čtyřku? Proti? Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrhy 7 a 8. Kdo je pro. Proti zdrželi se zamítnuty, 9. Zkontrolujeme elektronicky sedmičku s osmičkou. Ne, je, je 7 a 8 je zamítnuto. 9. Pro, proti, zdrželi se. Tady si nejsem jistá, zkontrolujeme to. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 22. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 1, 23. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 17. Ne, ne, tak je to 21 a 22. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuty. 23 až 24, pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. 25, pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 25. -ku. Končím hlasování. Přijato. 14. Ne, ten odpadá. Takže kompromis 24. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 30. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pak 31, 32, 33. Pro, proti, zdrželi se, přijaty. 34-35. Ty odpadají. 36. Kdo je pro? Proti? Prosím, můžete pořádně zvedat ruce. Pro? Proti? Strželi se? Přijat. 37. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 38 pro, Proti? Zdrželi se. S kontrolem na 38. Končím hlasování. Přijat. 39 pro, proti, zdrželi se, přijat. 40 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 25, pro, proti, zdrželi se, přijat. 43 pro, proti, zdrželi se. S kontrolami elektronicky 43. Končím hlasování. Přijat. A nyní následuje mm, závěrečné hlasování, elektronické, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zpráva je přijatá. Then we come to our next item. Náš další bod na pořadu jednání je rozhodnutí Rady o uzavření dohody o politickém dialogu o spolupráci mezi Evropskou unii a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie. Máme kompromis číslo jedna. Pro, proti. Zdrželi se. Přijat. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 85. Pro? Proti? Zdrželi se? Musíme 85 eh, zkontrolovat. Končím hlasování. zamítnut. 86 pro, proti, zdrželi se. Osmdesát šest. Musíme to zkontrolovat znovu. Končím hlasování. Zamítnut. 87. Pro, proti, zdrželi se zamítnout, 88 pro, proti, zdrželi se. Je zapotřebí zkontrolovat 88. Končím hlasování. Zamítnout. 89 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3 pro, ne, kompromis 3 pro, pro. Moc spěchám, říká paní předsedkyně. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. jedna. No a nejdřív kompromis pět. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Jedna jedna osm pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis šest, Pro, proti, zdrželi se, přijat. Je 126 je udělané hlasování. K první části jde pro první část. Proti. Zkontrolujeme elektronicky první část. 126. Končím hlasování. Zamítnuta. Druhá část. Pro. Proti. Zamítnuta. Kompromis 7. Pro. Proti zdrželi se, zamítnout. Zkontrolujeme kompromis 7. Ten kompromis, ano, kompromis. Končím hlasování. Omlouvám se. Je přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 134 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. Sto třicet osm pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Zkontrolujeme osmičku, Končím hlasování. Zamítnut. Děkuji. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 151 pro, proti, Není to poznat. Zkontrolujeme 151. Končím hlasování. Zamítnout. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Chcete to zkontrolovat? Ne. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 14 pro. Já moc spěchám. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 163 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 160, 164 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 165 pro, proti, zdrželi se přijat. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 167 pro, proti, zdrželi se, přijat. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 17, ne, pozměňovací Pozměňovací návrh 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 22. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 20. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijel. Kompromis, kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, Zdrželi se? Myslím, že je zamítnut. Zkontrolujeme to. Končím hlasování. Zamítnut. 35. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Zkontrolujeme ho elektronicky. Končím hlasování. Je zamítnut. 36 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je zamítnut. 38. A ten odpadá. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 41. Končím hlasování. Přijat, děkuji vám. 51 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to opět. 51. Končím hlasování. Zamítnut. 52. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. Zamítnut. 56 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 57 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 58 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky 62. Šedesát dvojka Končím hlasování. Zamítnout. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 66 odpadá. Ne, to není přijato. Takže 64, 65. Ne, tak 66? 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 64, 65 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. Přijat. 67 pro, proti, to je zase to samé, zdrželi se, zamítnout. 68, 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 71 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to přijato, ale zkontrolujeme to. Končím hlasování. Zamítnut. Dvacet pět, kompromis pro, proti zdrželi se. Musíme zkontrolovat kompromis 25. Končím hlasování. Přijat. Sedmdesát pět pro, proti, zdrželi se, zamítnout. osm pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnout? Zkontrolujeme 78. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. A potom budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 4-5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijat zkontrolujeme to elektronicky. Pozměňovací návrh 6 kontrolujeme. Končím hlasování. Přijat. Děkuji vám. Děkuji. Budeme hlasovat o stanovisku výboru DV. DV1 pro Unblock? Dobře, 9, 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. 9, 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. 9, 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 9, 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. 9, 5 9, 7 proti, zdrželi se, 9.8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Potom 9.13 pro, proti, zdrželi se, přijat. Stanovisko INTA. Ne, nejde to en blok. INTA 1. Pro, proti, zdrželi se, přijat. INTA 2. Pro, proti, zdrželi se, přijat. INTA 4 pro, proti, zdrželi se přijat, INTA pět pro, proti, zdrželi se přijat, INTA šest pro, proti, zdrželi se přijat, INTA sedm pro, proti, zdrželi se přijat, INTA osm pro, proti, zdrželi se přijat, INTA devět pro, proti, zdrželi se přijat, INTA čtrnáct, pro, proti, zdrželi se přijat, INTA patnáct pro, proti, zdrželi se přijat, Inta 17 pro, proti, zdrželi se přijat. Inta 19 pro, proti, zdrželi se přijat. A nyní budeme hlasovat o celém textu, závěrečné hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. <laughs> It's approved. Tak je to přijato a přejdeme k rozhodnutí Rady o uzavření dohody o politickém dialogu o politickém dialogu o spolupráci mezi Evropskou unii a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánské republice na straně druhé. A budeme hlasovat. Odstavec 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A následuje elektronické hlasování o návrhu doporučení, tak jak je pozměněno. Končím hlasování. Nyní je to přijato with me. Yeah, yeah, no, no. yeah. This is mine. Okay, okay, okay. Okay, let's go on to our next. Takže další bod. Politické vztahy EU se združením ASEAN. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis tři. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 87 pro, proti, zdrželi se schváleno, 88 pro, proti, zdrželi se, ověříme 88. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní pozměňovací návrh 100 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 101 pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověřujeme 101. Končím hlasování. Ještě ne. Bylo to zamítnuto. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní pozněvací návrh 112. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 113. Pro, proti, zdrželi se, Myslím, že to je zamítnuto. Ověříme. 113. Ověřujeme. Pozměňovací návrh 113. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 114. Pro. Proti. Zdrželi se. Bylo to, myslím, přijato. 115 pro. Chcete to ověřit? Ověříme 114. Ověřujeme pozměňovací návrh 114. Končím hlasování. Bylo to přijato. 115 pro, proti, zdrželi se přijato, 117, 116 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? 116, i když to bylo dost jasné. Ověříme 116. Končím hlasování. Bylo to přijato. 117 pro, proti, zdrželi se přijato, 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128 pozměňovací návrh, ne, pardon, ještě kompromis 8. Takže kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 132 pro, 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132. 132. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti. Ještě jednou. 133, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přijato? No dobrá. Tak vám budu věřit, 133. Přejete si, abychom to ověřili, 133? Dobrá, ověříme 133. Končím hlasování. Bylo to přijato. 134. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 136. Pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme 136. Končím hlasování. Bylo to přijato. 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se. Není to úplně jasné, takže ověříme 139. Končím hlasování. Bylo to přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 byl pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 152. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 153 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 154. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověříme pozměňovací návrh 154. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 157 pro, proti. Zdrželi se. Tak ověříme 157. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 158 pro, proti. Můžete prosím zřetelně zvedat ruce. 158, kde pro, proti. Zdrželi se. Ověříme. Nebo jste si jistí, že to bylo přijato? No dobrá, tak přijato. 1.6.0. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 161, kdo je pro? Co si přejete ověřit? 160. Ověříme 160. Končím hlasování. Bylo to přijato. 1, 6, 1, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 162 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní se dostáváme k 17. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 10. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací na 22 pro. Ano, pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis Chcete, si, chcete ověřit 29, bylo to jasné. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 a 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zamítnuto. Je to tak. 40, 41, 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43, kdo je pro? Já ten odpadá. Takže kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní pozměňovací návrh 60 pro, proti, zdrželi se přijato. 61 pro, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prosím, zvedejte ruce pořádně. Ověříme 61. Ověřujeme pozměňovací na 61. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. komunikace mimo mikrofon ze sálu, stížnost, že se o něčem nehlasovalo, prý ano. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14 je pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme pozměňovací návrh 6. Končím hlasování. Přijato Sedmička pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka pro, proti. A ta odpadá deset pro, proti, zdrželi se přijato. jedenáct pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 13 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověříme pozměňovací návrh 14. Končím hlasování. Bylo to přijato. 15 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 16 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní elektronické hlasování o návrhu zprávy. Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní nás čeká další téma, a to je které? To je Indie. Politické vztahy EU s Indií. Odstavec první, pozněvací návrh 35, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 36 pro, proti, zdrželi se přijato, 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 38, 38 bude pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 5 bude pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 48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 zdrželi se, ověříme 53. Hlasovali všichni? Ještě ne. Končím hlasování. Bylo to přijato. Prosím, zvedejte náležitě ruce. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6B pro, proti, zdrželi se, přijato. 65, 66. kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 82, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 84, o tom nehlasujeme, 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se přijato. 90, ne, 91 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 93 pro, proti, zdrželi se přijato. 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 95 ne, 90 ano, 95 kde pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 96 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 97, 98 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 99 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 100. Bude pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 101 pro, proti, zdrželi se. Přijato 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 112, ne, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, 112, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1, 1, 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1, 1, 5 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 116 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 117 pro, proti, zdrželi se, přijato 118 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Asi, možná, schváleno. Uvidíme. Tak, 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, přijato. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 135 pro, proti, zdrželi se přijato, 136 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 137, 138 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Přijete si ověření. Dobrá, ověříme 137, 138. Končím hlasování. Zamítnuto. 139 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 140 pro. A to odpadá. Tak neodpadá. 140, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 141, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 142, pro, proti, zdrželi se, přijato. 143, odpadá. 143. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 144. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 145. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 146. Pro. Proti. Zdrželi se. Nejsem si tak úplně jistá. Přijato. No dobrá. Chcete to ověřit? Tak to ověříme. 146, ověřujeme 146. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11 pro. Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. A kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 152 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 157 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 171 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 172 pro, 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 183 bude pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se. Není to úplně jasné. 193 kusy ověříme. Končím hlasování. Bylo to přijato. 194 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijato. A není vodní ustanovení kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, drželi se, přijato. Jednička, pro. E, kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 24, 25, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyřka pro, proti, Takže ověříme čtyřku, prosím, ověřujeme. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. pět pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní elektronické hlasování zprávy jako celku. Končím hlasování. Bylo to přijato. A není další bod, a to je návrh zprávy téma korupce lidská práva ve třetích zemích. Not anymore. je It was 60 uh, voting, 46. 60, 42 proti a 12 se zdrželo. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to jsou lidská práva, korupce ve třetích státech. Kompromis číslo jedna pro, proti, zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo jedna pro, proti, zdrželi se přijat. 132. Ne, ne, ten není přípustný. 133 pro, proti, zdrželi se přijat. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnu 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnu 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. 141 pro, proti, zdrželi se, přijat. 142 je nepřípustný, 143 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se, přijat. 153 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 5, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 161, oddělené hlasování o první části nejdříve pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky druhou část. 161. Končím hlasování. Přijata. Kom- pozměňovací návrh 162. Pro. Proti. Zdrželi se. Opět zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme 162. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 169 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 170 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 170. Končím hlasování. Zamítnut. 171, ne. 171 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky 171. Já si nemyslím nic. 171. Končím hlasování. Přijat. 172 pro, proti, zdrželi se přijat, 173. Ne, 174 pro, proti, zdrželi se přijat, 175 pro, proti, zdrželi se přijat. 176 pro, proti, zdrželi se, přijat. 177 pro, proti, zdrželi se, přijat. 178 pro, proti, zdrželi se, přijat. 179 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 184 pro, proti, zdrželi se, přijat. 185 pro, proti, zdrželi se, přijat. 187 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 192 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 9 pro, pro, proti, zdrželi se, přijat. 199 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 202. Končíme hlasování. Končím hlasování. Je přijat. 203. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 209 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 210 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 211 pro, proti, zdrželi se a musíme to zkontrolovat. Tady si nejsem jistá. Kontrolujeme 211. Končím hlasování. Je přijat. Kompromis 12. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 217 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 218 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 219 pro, proti, zdrželi se přijat. 220 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 221 pro, proti, zdrželi se přijat. 222 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 223, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 13, pro, proti, zdrželi se, přijat. 226 pro, proti, zdrželi se, přijat. 227 pro, proti, zdrželi se, přijat. 228 pro, proti, zdrželi se, přijat, 229 pro, proti, zdrželi se přijat, 230 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat, 234 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 235 se nehlasuje, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 237 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 238 ne. 239 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 240 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 241 pro, proti, 241. Zdrželi se Myslím, že to můžeme zkontrolovat. 241. Kontrolujeme 241. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 16. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 244 pro, proti, zdrželi se, přijat. 245 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. 255 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je přijat. Zkontrolujeme to. Vidím, že byste si to přáli zkontrolovat. Kontrolujeme 255. 255. Končím hlasování. Zamítnut. Pokračujeme 256 pro, proti, zdrželi se. Zamítnu 257 pro, proti, zdrželi se. Zamítnu 258 pro, proti, zdrželi se. Přijat Zkontrolujeme 258. Končím hlasování. Zamítnut. 259 pro, proti, zdrželi se, přijat. 261 pro, 260. 260 pro, proti, zdrželi se, přijat. 261 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 261. Kontrolujeme. Končím hlasování. Přijat.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 Zamítnut. 267. Chcete zkontrolovat 266? Dobře, kontrol 266. Myslím, že je to jasné. I close the vote. It's adopted. Končím hlasování. Přijat. Děkuji. 267 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 268 pro, proti, zdrželi se. Přijat 269 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 272 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 273 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 274 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 275 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 276 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 285, pro, proti, zdrželi se, přijat. 286 pro, proti, zdrželi se, přijat. 288 pro, proti, zdrželi se přijat. 289 pro, proti, zdrželi se přijat. 287 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se přijat. 23 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se přijat. 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Zamítnut. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijat. 23. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 34. I close the vote. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 24. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 48. Pro, proti, zdrželi se. Nejsem si tu jistá. Zkontrolujeme to elektronicky abychom měli jistotu. I close the vote. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 25. Pro, proti, zdrželi se. Přijat 57 pro, proti, proti ještě jednou zdrželi se, přijat. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Zkontrolujeme 58. Končím hlasování a je přijat. Hlasuje jen 51. 59 pro, proti, zdrželi se 3. 60 ne. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozdělací návrh 65 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozdělací návrh 71 pro, proti, zdrželi se přijat. 72 pro, proti, zdrželi se 73 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijat. 87 pro, proti, zdrželi se Přijat 88 pro, proti, zdrželi se. Přijat kompromis 30 pro, proti, zdrželi se. Přijat 92 pro, proti, zdrželi se. Přijat 90, ne, zkontrolujeme 92. Kontrolujeme 92. Končím hlasování. Je zamítnut. 93 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 94 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 97 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 98. Zkontrolujeme 97. To je přijatá. 97 kontrolujeme. Devadesát sedmička, Pitera. Končím hlasování. Děkuji vám, děkuji za tuto připomínku. 98 pro, proti zdrželi se, přijat. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 115 pro, kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijat. 115 pro, proti, zdrželi se, přijat. 116 pro, proti, zdrželi se, přijat. 100 18 pro, proti, zdrželi se přijat, 120 pro, pro, proti, zdrželi, ještě jednou, 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Chceme to zkontrolovat, kontrolujeme 120. Prosím, zvedejte ruce. Končím hlasování. Přijat. Kolegové, prosím, zvedejte ruce, protože jinak vás neuvidíme. Já se dívám. 122. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 124 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 125 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh. 1 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 2 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 3 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 4 pro, proti, zdrželi se.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 Nyní stanovisko DEVE. Úvodní srovnání A. Pro, proti, zdrželi se eh, přijato, hlasování po částech, eh, k úvodnímu srovnání B, to je druhá část, jenom k druhé části. Kdo je pro druhou část, kdo je proti, zdrželi se zamítnuta. DV3 pro, proti, zdrželi se dv 9 5 pro, proti, zdrželi se přijat, DV 7 pro, proti, zdrželi se přijat, DV 8 pro, proti, zdrželi se přijat, DV 10 pro, proti, zdrželi se přijat, DV 11 pro, proti, zdrželi se přijat. DV15 pro, proti, zdrželi se přijat. DV16 pro, proti, zdrželi se přijat. DV. INTA, stanovisko INTA 1 pro, proti, zdrželi se přijat. A blokově budeme hlasovat. Souhlasíte? Ne. Takže když nesouhlasíte, Hlasujeme o jedničce. Inta jedna. Inta dva Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Inta tři Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Inta čtyři Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Inta pět Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Inta šest Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Inta sedm Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Inta osm Pro, proti, zdrželi se. Přijat. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu zprávy. We have still two small... Ještě nám zbývají dvě maličké zprávy. Je, ne, jenom jedna maličká zpráva nám zbývá. Končím hlasování. Zpráva je přijata. Pokračujeme dál. 47, 3, 4. 47 pro, 3 proti. Nyní zde máme návrh stanoviska téma dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce. Zahájíme hlasování. Pozněcí návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejete si ověření? Dobrá, ověříme. Končím hlasování. A bylo to přijato. Ano, bylo to přijato. Pozměňovací návrh 10. Tam hlasujeme odděleně. První část pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou. Oddělené hlasování, první část je pro, proti. Zdrželi se. Musíme to ověřit. Ověříme první část. Končím hlasování. Pokračujeme druhou částí, kdo je pro, proti, zdrželi se. Bylo to tady zamítnuto. Bohužel, je to tak. Přejete si to ověřit, dobrá. Druhá část pozměňovacího návrhu 10 ověřujeme. Končím hlasování. Pokrašené 13. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 1 pro. Ověřujeme druhou část. Přejete si ověřit druhou část 13? Dobrá, ověříme. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 15. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 17. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 18 v počástech. První část, kdo je pro první část, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro. Tak prosím vás, vedejte pořádně ruce, pak to není vidět. Takže první část, později dále 18 po částech, ověřujeme. Končím hlasování. Přijato, děkuji. Druhá část. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme, no dobře. Tak si to zase ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 3 pro, proti. Kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Ověříme. Tak prosím vás, proč hlasujete? Kompromis 3. Končím hlasování, je to přijato. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozněvací návrh 33. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozněvací návrh 38. Pro, proti, zdrželi se. Tak, co myslíte? Zamítnuto? to? Je to zamítnuto? Ověříme. 38. Pozměňovací návrh 38. Končím hlasování, je to přijato. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 41 pro, proti, zdrželi se přijato. 42 odpadá. Nebo neodpadá, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 50. Byl stažen, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Ověříme kompromis 8. Končím hlasování. Zamítnuto. Je to zamítnuto. Musíme tedy hlasovat o 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prosím, zvedejte náležitě ruce. Chcete, abych to ověřila 51? Ověřujeme 51. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Pro, proti. Zdrželi se. Ověříme. Pozměňovací návrh 27. Ověřujeme. 27. Nebylo to jasné. Končím hlasování. Přijato. 53. Pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme. Dobrá. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 54, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 55 pro, 55 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to přijato. 56 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 57 Bylo-li to přijato, tak to odpadá. Nebo ne? Tak pro, proti, zdrželi se, ověříme, abychom si byli opravdu jistí. Ověřujeme 57. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní oddělené hlasování o čtyřce. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní elektronicky o návrhu stanoviska v pozměněné podobě. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. A bylo to přijato. Dobrá. Tak dámy a pánové, děkuji vám za trpělivost a uděláme si malou přestávku na dvě minutky.

Yes, and we will continue our meeting with... Dámy a pánové, budeme pokračovat bodem číslo 18, což je výměna názoru s Martinem Koblerem, zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN a vedoucím mise OSN na podporu Libie. Těší mě, že vás zde mohu, pane Koblere, znovu přivítat. Vy své funkci už je zde po druhé v tomto výběru. Minule jsme spolu diskutovali v únoru 2016. A my si ceníme to, že jste přišel mezi nás a vážíme si dobré spolupráce, kterou jsme měli i s vašimi předchůdci. Vy jste byl jmenován v roce 2015 a máte tu obrovský úkol starat se o implementaci libijské politické dohody. A Vzhledem k situaci v Libii tato dohoda ale nadále zůstává cestou vpřed pro Libii a my eh, vítáme vaši činnost v tomto procesu. Eh, Libijci musí být vlastníky tohoto procesu zavádění v eh, právního státu, ale potřebují podporu mezinárodního společenství. V loni, když jste zde hovořil, tak jste hovořil o bezpečnostní situaci a upozorňoval jste na to, že se tam opravdu začíná doslova od nuly a Libii jste srovnal s Irákem. Tehdy bylo velkou obavou přítomnost Daeše, zdá se, že nyní tato obava mizí. Ale jsou zde nadále ještě určité buňky. Dnes je velmi náležové sjednotit eh, bezpečnostní aparát Libie tak, aby poskytoval bezpečnost a mír libyskému lidu. Na setkání setkání kvarteta pro Libii 23. května bylo znovu podtrženo eh, to úsilí o suverenitu, nezávislost a teritoriální integritu Libie. Ministři vnitra Německa a Itálie vyzvali k vzniku mise CSDP na hranicích Liby a Nigeru. Mezinárodní organizace pro migrace eh, uveřejnila data o tom, že 351 382 eh, migrantů je v Libii, zvláště z Nigerie, Egypta a Sudánu. Máme zde velice složitou situaci, zvláště z hlediska bezpečnosti občanů a lidských práv. A zdá se, že EU a i členské státy hlavně řeší migrační trasy, přičemž ovšem země potřebuje skutečně koordinovanou podporu v oblasti obnovy státu a zavádění právního státu. Takže, pane Koblere, dáváme vám slovo na 10 až 15 minut a potom budeme mít rozpravu s poslanci. Děkuji. Velice vám děkuji, pane předsedu. Jsem velice rád, že zde mohu být podruhé a informovat vás o situaci v Libii a diskutovat s vámi. Chci vám vyjádřit eh, soustrast eh, s úmrtím eh, člena mise EU v Bamaku. To potrhuje, že zde potřebujeme opravdu společné úsilí nejen v oblasti Libie, ale obecně v daném regionu. Dnes si připomínáme také Světový den uprchlíků. A i toto bude součástí naší diskuse. Je to pro mě opravdu velká čest zde opět být, protože to ukazuje zájem EU a Evropského parlamentu a jeho výboru pro zahraniční záležitosti o tyto otázky, takže vám po druhé budu moci poskytnout informace o dění v Libii. To je jeden vlastně z mých posledních pracovních dní a koncem měsíce odejdu z tohoto zaměstnání. Dovolte mi tedy, abych se poněkud ohlédl za těmi 20 měsíci, kde jsem tam působil a schrnul události a dění. Čeho jsme společně dosáhli mezinárodní společenství, nejen UNSML, ale eh, i ve spolupráci s celým mezinárodním společenstvím, to jsou vlastně tři věci. Za prvé, vybudovat na základě libijské politické dohody to, to kroky k její implementaci. Nešlo to zlehka, je tam e, mnoho m, hm, problémů, ale prvního eh, dubna tedy eh, prezidentský kabinet přišel do Tripolisu a to ve spolupráci s mezinárodním společenstvím Eh, Evropské eh, USA je NATO. A situace v červnu 2016 to bylo tak, že, a tím se dostávám k druhému bodu, že islámský stát eh, okupoval nějakých 240 kilometrů podél pobřeží kolem Sirty a když se podíváme, jak se situace dále zde vyvíjela, tak eh, už to tam takto není. Když se vezmete ten obrázek, jak to tam vypadalo v loni a jak to tam vypadá teď, tak vlastně celý ten déšť tam odešel, co by takový ten business model nezmizel sám o sobě. Je tam nadále riziko terorismu, vidíte tam ty černá, ta černá koložka, ale takový ten model Daesh je okupovat území a budovat tam eh, chalifát, tak eh, ten tam zmizel. A to eh, byl velký úspěch loňského roku, který, o který se zasloužily libyjské pozemní jednotky podporované nálety USA. Takže to je jeden z velkých výdobytků Loňska. A potom taková relativní, nevím, stabilita, ale spíše re- relativní klid. A tím pádem vzestup e, produkce ropy v dané zemi. Před půl rokem nebo devíti měsíci to bylo 200 tisíc a nyní je to na nějakých 900 tisíc, takže barelů, eh, milionů barelů denně, takže se to více než čtyř, čtyřnásobila produkce a to také znamená opět přísun financí do centrální banky. Jo. Zmiňoval jsem úspěchy, ale samozřejmě musíme zmínit i velké problémy, které zde máme. Zablokovaný pro, politický eh, proces, ano, prezidentská rada funguje, ale eh, je tam ten problém schválení parlamentem politická dohoda, kterou dal můj předchůdce Bernardino de Leon, eh, stal vlastně nehotový před mým příchodem v prosinci 2016. To bylo podepsáno Libijci, to už jsem byl tedy dva eh, měsíce v zemi. že máme zde parlament v Tobruku, potom máme státní radu v Tripolisu a tyto tři instituce, které tam jsou, nefungují uspokojivě. Prezidentská rada nerozšířila svoji autoritu za své hranice. Eh, vláda národního smíření tam sice je, ale není to jakási národní vláda. Vidíte to na té mapě. Máme ji na východě, je to ta fialová oblast, kde dominuje uh, Marshall Haftar. A potom je zde velice komplikovaná situace. Mizurácké jednotky jsou žlutě, potom Eh, Bena balícké jednotky, další zelené zinterské jednotky, zvláště v Tripolisu a je to velice složitá situace a vlastně tam není žádný ten ústřední orgán eh, v zemi. A eh, Zmínil jsem teď tedy úspěchy na začátku, nicméně toto je také takové jasné dědictví možná ne úplně to nejlepší, které přenechám svému nástupci, takže zde bude třeba ještě zapracovat na tom procesu tváření národa. Musíme zde mít určitou trpělivost Libii, protože on vlastně nikdy nebyla svébytným státem. Boj proti kolonialismu byl boj různých kmenů proti eh, Italům, potom tam byly různá období Eh, monarchie potom 42 let s Gaddafím a vznikla tam taková situace, kdy Gaddafi nepřipustil silné instituce a nepřipustil ani silnou armádu. Věděl proč, sám byl počista. Takže e, dělal středostudio třeba na východ a municiál na západ. Nevznikly tam tedy silné instituce, silný stát. On vytvořil vlastně takovou iluzi státu, chtěl, abychom si všichni mysleli, že to stát je a že si myslí, že buď si bude myslet, že on je takový trochu excentrický eh, člověk, který tedy vládne penězi a eh, útiskem, ale nikdy tam vlastně nebyla silná vláda, silná eh, armáda, silný parlament. A to je něco, co nevznikne přes noc. A proto vždy Eh, apeluji na poslance a na své kolegy a vlastně i na, na sám na sebe, eh, protože bývám také netrpělivý, žádám vždy o určitou trpělivost ve vztahu k této zemi. Potom otázka je, co s tou situací. Když tu tedy neexistuje parlament, dobře, máme tedy toho předsedu eh, parlamentu, ostatně posvěcený EU, potom je zde ta prezidentská rada, která vládne, ale vlastně nešíř, nerozšiřuje tu svoji působnost. A potom tam, kde je politické vakuum, tam vstupují e, do děje e, různé vojenské jednotky. Vidíte to na té mapě e, z dubna tohoto roku, mapa včasného varování. Vidíte ty e, žlutá oblast, že byla mnohem větší, takže to je vývoj za poslední dva měsíce. A vždy jsme varovali před tím, že na jihu budou problémy a Vidíte zde to strategické místo, kde ty logistické cesty ze severu na jih, od Mizuráty na jih, budou přerušeny a byly také přerušeny v posledních šesti eh, měsících a eh, maršál Haftar nyní vlastně nepostupuje na západ, protože si myslím, že asi nemá tu vojenskou moc tam postavit, ale okupuje strategické letiště na jihu a také takovou tu strategickou křižovatku, kterou zde vidíte, a tím vlastně přerušuje dodávky ze severu na jih. Takže co s tou situací můžeme dělat? Viděli jsme, že tu dohodu nelze implementovat takovou, jaká je. Bernardino Leon dosáhl skvělé věci tím, že se něco objevilo na stole protože každý kompromisní dokument, viděli jsme to například v Bosně a Hercegovině, Daytonské dohodě, je to velký dokument, je velice eh, složitý a těžko se implementuje a vy vlastně závisíte na politické vůli. Takže lze implementovat, pokud máte politickou vůli, pokud existuje. A pokud to lidi implementovat nechtějí, no tak prostě to implementovat nejde. A ten konflikt se netýká ani tak moc náboženství, ale hlavně ropy, moci a peněz. Je to velice roztříštěná společnost, která, jak už jsem říkal, nebyla nikdy konsolidovaným státem a ty miliardy a miliardy dolarů, které, a myslím, že to nějakých 60 miliard, tam mají jako aktiva a 70 miliard dolarů libijské investiční organizace samozřejmě zvyšují zájem všech, aby se nějakým způsobem také podíleli na vývozu ropy. A to je potom velice těžké na politické misi, když tu nejsou skutečné páky na tom, jak sjednocovat národ a e, sdílení moci znamená i sdílení bohatství a každý si chce z toho koláče ukrojit co nejvíce. Z hlediska sociologie 70 zásob ropy je na východě, vidíte to v té fialové oblasti, a 30 zásob je na západě. Jenomže 30 populace, kde je 70 zásob, eh, tam je 30 lidí a naopak. Takže vidíte, že jako mezinárodní společenství tady čelíme určitému problému já už jsem to sebe kriticky také zmínil, já jsem si toho ekonomického aspektu všiml příliš pozdě. Já jsem začínal tím politickým aspektem, implementoval tu politickou dohodu, bezpečnostní otázky, vytvořit společnou národní armádu, ale to, že tu je opravdu ekonomický zájem, jste to jistě všichni věděli, ale já jsem si toho pořádně všimnul teprve loni a tím bych chtěl také doporučit svému nástupci, aby se tedy zaměřil na tyto základní příčiny. Co doporučuje mezinárodnímu společenství? Tak za prvé je tu boj proti terorismu. No to funguje relativně dobře. A druhé téma je téma migrace migrace, kontrola migrace nebude fungovat, pokud mezinárodní společenství, a dovolte mi o tom hovořit tak otevřeně, když končím ve své funkci, pokud mezinárodní společenství nepůjde nad rámec této politiky vlastně udržovat tu situaci, jistě my se snažíme zlepšit tu situaci strategicky, ale my to tam vlastně kontrolujeme zvenčí kde je SVČ, kde je ambasáda SVČ Tripolisu a my a uh, Italové, to je jedno z mála ambasád, které tam působí. Ano. v roce 2014 eh, byly evakuovány ambasády, ale my se tam musíme prostě vrátit s těmi ambasádami, i když je tam ta situace těžká. Takže to je jeden z těch aspektů. Musíme jít nad rámec toho tzv. kontinentu, nejenom se zaměřovat na příznaky, na migraci a podobně, ale integrovaně opravdu eh, se zapojovat eh, do toho, aby tam byla silná instituce, silná policie, silná armáda, silná parlamentní kontrola, tak jenom tehdy potom bude zde i možnost kontrolovat migrační problém. A já samozřejmě nechci zmiňované ministry vnitra kritizovat, zmínil jste italského, německého, no německého znám trochu více, ale prostě i ty myšlenky ministerstva vnitra prostě zablokovat migraci. A to ve státu, který je vlastně takový nejslabší, to opravdu této fázi nejde, protože jsou zde humanitární problémy, problémy lidských práv. Jednou za dva týdny navštěvují ta detenční centra a z hlediska lidských práv je to něco, co nelze tolerovat. Té situace se ještě zhoršuje. A potom zde vám ještě jeden takový eh, strategický slide, to je eh, počet populace v Libii v Africe v roce 2015. Vidíte, že Libie je velká a bohatá země, a relativně eh, málo obyvatel, z 6 na 10 milionů se to bude vyvíjet v čase v těch příštích de- dekádách. A když se podíváte třeba na Egypt, kde bude nějakých 152 milionů obyvatel v roce 2050, nebo Súdán 80 milionů místo 1,40, to znamená zdvojnásobení populace je se zdvojnásobí, nebo Niger z 20 na 72 milionů. A když se uděláte na Libii, jako na zemi, která tady zatím není státem, tak vidíte, že represivními opatřeními, kontrolou hranic ze strany EU, tak to strategicky prostě fungovat nebude v příštích desetiletích. Protože i pokud ti chudí zůstanou tam, kde jsou, pokud nejsou nějakou hrozbou pro Evropu, zůstanou, kde jsou, nebo půjdou do sousední země, ale taková ta střední třída, která si může dovolit těch 2000 až 4000 dolarů na to, aby tedy migrovala do Evropy nebo přes Liby mířila do Evropy, tak eh, E, toto množství lidí se v příštích 20 až 30 letech procentuálně výrazně zvýší a proto mezinárodní společenství musí tuto věc řešit opravdu strategicky, nejenom problematiku Libie, ale i okolí země kolem středozemního moře, moře i ale na jihu. A proto je třeba vždy zohlednit Libii v kontextu celého regionu a také z dlouhodobého hlediska. Když se na tu mapu podíváte, například tedy řešení opravdu toho vzniku Libie, státu Libie. A nyní se dostávám ke konci svého projevu. Mluvili jsme o těch domácích problémech, fragmentaci libijské společnosti, ale ono je to ještě o něco složitější. A není to jenom součást našich problém a spíše výzev při řešení regionálních problémů. Máme zde silné sousedy Algérie a Egypt, které mají svoje zájmy v Libii. Máme regionální státy, Katar, Abu Dhabi, tam ty mají také své zájmy v Libii. Potom zde máme takovou tu americko-ruskou vrstvu. Takže je zde několikero vrstev, které zde máme. Roztříštěnou národní úroveň, pokud eh, řekneme, nechte je být, oni si to vyřeší, tak s tím bych nesouhlasil. Oni to asi nezvládnou vyřešit si svoje problémy sami. Ale zasahování zvenčí ze strany těch regionálních eh, státních aktérů, prosazování vlastních zájmů, to je také něco, co je třeba sledovat a kontrolovat. Ano, k e, zapojení mezinárodního společenství, ale ne k tomu, že ti, kdo se zajímají o západ, budou to řídit jedním směrem a ti, kdo o východ jiným. Takže například malá mise OSN e, ve spolupráci s vámi a dalšími aktéry, jak by měla fungovat e, dobře, tak, aby se tento národ dobře vyvíjel a e, když prostě za něj různí tahají z různých konců. No Máme zde například Egypt, jistě mají legitimní zájmy, 12 km hranic a mají zájem na tom, aby se ta země sjednotila a jde o to zde pravdu hrát podle stejných e, not a aby tam e, prostě nebyly různé jiné dokumenty a dohody, aby to bylo ve smyslu té libijské politické dohody. Potom něco, čeho se velice cením, je to, že se pravidelně eh, setkáváme s paní eh, Mogherinovou i s představiteli Arabské eh, ligy, dále představiteli afrických organizací, setkali jsme se v Egyptě, v Káhyře, mm, a jde o konsolidaci ze strany těchto organizací, které také zase mají vliv na svoje členské organizace. Liga arabských států někdy je to těžké, v Evropě je to někdy také trochu těžké, ale důležité je také zde na této úrovni definovat strategické cíle pro to, jakým směrem by se měla vyvíjet Libie i celý region. Děkuji. Děkuji. Vzhledem k tomu, že máme už eh, trochu spoždění z našeho hlasování, dám každému řečníkovi jen dvě minuty a začneme politickou skupinou EPP. Děkuji, pane předsedající. Děkuji za vaši eh, přítomnost, pane Koblere, a za vaše slova. Podělil jste se o dlouhou zkušenost Libii Víme, že Libie zůstává důležitým místem eh, boje proti ISIS a teroristům obecně a také důležitým dějištěm geopolitiky. Také jste se zmiňoval, že je v, v ruském zájmu ji udržet mimo e, spojence ze západu a e, Spojených států, pak to také Egypt a další. My jako Evropané jste říkal, že bychom měli více eh, být přítomní v tom procesu, více se do něj začlenit, abychom nacházeli společně s partnery řešení. Myslíte si, že by to bylo možné? začít eh, koncem finanční podpory z různých stran? ze zemí zálivu. Tam jsou rozdělené od Ruska, od e, Spojených států. A to je e, různým frakcím, které e, společně bojují teď v Libii. My nejsme schopni zastavit financování těch jednotlivých frakcích, takže ty boje postupují dál. Bylo by možné, aby toto bylo ukončeno? Můžeme to dosáhnout společně jako EU a OSN a případně jak? Já, já si myslím, že by to bylo ideální, ale je to také možné. A chtěla bych se zeptat, jak se díváte stávající krizi v zálivu mezi Katarem a dalšími zeměmi. A jaký to má dopad na ten konflikt v Líbii? Zatím to ne, nebylo vidět, máme něco očekávat, nějaký vliv. Děkuji. Za SAD paní Gomez. Děkuji vám, eh, pane Koblere, za vaše eh, zajímavé vysvětlení. Takže co vy navrhuje? že se máme vrátit jako, EU, jako delegace EU do eh, Tripolisu a že se tam tedy máme vrátit, potřebujeme tomu patřičnou ochranu, nicméně je to možné, protože některá velvyslanectví vůbec eh, neodešla. Například Italové, podívejme se, a pak musíme skoncovat s tím eh, nesmyslem o ministrech vnitra, kteří si myslí, že zastaví eh, že zastaví imigraci prostřednictvím námořní bezpečnosti, protože není tu žádná vnitrostátní armáda, která by Eh, mohla udržet nějakou zemi, žádná námořní eh, bezpečnost nemůže eh, být, není bezpečná ani pozemní hranice a není na to žádná národní armáda. Na to člověk nepotřebuje žádnou jadernou fyziku, aby to pochopil. A mělo to být jasné už po, před několika lety. A že když nemáme takovouto armádu, takže v podstatě tím napomáháme eh, teroristům a, a dalším organizovaným zločinným skupinám. Vyžaduje to skutečné úsilí. Ne, že rusové nebo američani, ale my, že budeme pomáhat budovat tu národní armádu, která bude eh, fungovat na tom území. Protože zatím se státy perou mezi sebou, a e, nebo e, vy se snažíte tomu dát nějaký směr a zatím to nikam nevede. Ehm, prostě my dáváme zatím našim občanům e, falešné zdání, že jsme schopni se postavit migraci. A přitom víme, že tam například dochází k porušování práv a, a k mučení říkali eh, o, o Arafatovi, že to je eh, zločinec a teď se zase říká něco o něk, někom jiném. No. Ano, potřebujeme eh, konexe na Rusko a na Sunity protože se hovořilo o tom, že je tu určitý spor mezi sunity. Panat. Nat? Alde? Tengo alguna experiencia en Libia, la conozco desde... V Libii Líby znám eh, od roku 1995 Khalil Bafa, který momentálně, respektive momentálně jako španělský občan, musím říct, že další došlo k tomu, eh, že někteří lidé byli zadrženi. Musím říct, že se vyznám v situaci. Uh, v Líbii. A my jsme již tehdy věděli, že tam prostě dojde ke katastrofě. Momentálně nemáme v Líbii vůbec žádnou homogenní situaci. Prezident nemá respekt a v Líbii mají vliv líní lidé, ne ti, kteří se nám líbí, mají tam vliv ozbrojené jednotky, berberské jednotky, Fanabel Alfusa, Tubuové, kteří jsou rozděleni do různých oblastí. Jsou tam tedy různé kmeny, a pak maršál Hafter, který kontroluje východ země. A pokud jsme nechtěli uznat jeho legitimitu, tak eh, jsme vlastně takto vytvořili monstrum, a to je Fasil al-Sarah. Eh, tito dva se nyní snaží spolu dohodnout, ale my bychom měli jednat s hlavními aktéry a ne s těmi, kteří se nám líbí. A neměli bychom postupovat tak, jako v Jemenu, kde též jakýsi loutkový prezident existuje. Legalita mezinárodního společenství dobrá, ale pokud jde realita proti legalitě, no tak to je skutečně velice nepříjemná situace. Začněte uvažovat, začněte skutečně myslet. Všichni emigranti odcházejí z té jak takzvaně legální části Líby a ani jeden neodchází ze zóny, kterou kontroluje chalif. Snažte se tedy Tripolisu ujít sám 100 metrů bez ochrany. Taková je tam bohužel situace za zelené paní Lochbíler. Děkuji mnohokrát. Eh, děkuji vám. Já se budu hovořit tedy o té misi OSN, která bude končit. Mám několik otázek, jaké komentář. Dnes je celosvětový den uprchlíků abyste už poukázal na to, že je iluze domnívat se, že pokud je uzavřeme, zablokujeme hranici k Líbii, že se takto ten problém vyřeší že se vyřeší pro uprchlíky a pro ti, kteří sem přicházejí jakožto pracovní migranti. Ale bohužel uvnitř EU existují takové únavy analogově k tomu obdobnému paktu mít takový pakt i pro Libii, když není možné nic takového to zrealizovat, neboť samozřejmě pakt Tureckém eh, je něco jiného, v Turecku je také jiná situace. Momentálně EU eh, trénuje libijskou pobřežní stráž, která zadržuje uprchlíky na moři, někdy i zachraňuje, ano, ale někdy je také zachrání a opět je předá zpět eh, obchodníkům s lidmi. Jak vlastně hodnotíte libijskou pobřežní stráž, která podléhá ministerstvu obrany, jakou má strukturu, je schopná pracovat. A další věc, to je asi to, že bude propuštěn Said al-Kadáfi ehm, tou milicí v Misurátě. Tady se ke mně dostala informace, já nevím, zda je správná, že Said se snaží nalézt nějakou roli pro sebe i v politickém spektru. Jak to vidíte vy? přidá se na stranu k Haftovi či ne? A poslední otázka. Říkal jste, že každý týden naštěvujete ta detenční centra pro uprchlíky. Existují také centra, kde jsou ty poměr skutečně katastrofální, to je známo. Evropská unie zatím uzavřela pouze jednu dohodu pomocí, které chce poskytovat více humanitární pomoci uprchlíkům, ale stále jsme ještě nezačali tuto dohodu implementovat. Máte pocit, že tam dochází k zlepšení humanitární situace těch uprchlíků, mám tedy na mysli přímo v těch detenčních táborech. Děkuji. Zague. Engel, pan, pan Kaspar. Eh, Děkuji mnohokrát. Eh, bylo to tady řečeno, že eh, zelenou potlaskyní dnes je Mezinárodní den uprchlíků. Eh, co se týče těch detenčních táborů, vy jste je popsal jako tábory, ve kterých ta situace je skutečně velice špatná ale my nemáme téměř žádné informace o tom, co se tam vlastně odehrává, nezávisle na tom, že pouze víme, že dochází k porušování lidských práv, takže pro nás by bylo skutečně zajímavé dozvědět se něco podrobnějšího, zejména o tom, kdo vlastně tyto záchytné tábory financuje. Mám tím na mysli ty tábory, kde nejsou dodržována lidská práva. A kam jdou peníze Evropské unie? Co se týče libyské pobřežní stráže, a, a italská vláda vydává nějaké peníze, je to, myslím, e, celkově téměř 400 milionů eur, ale pobřežní stráž údajně dokonce i střílela na nevládní organizace, které zachraňují uprchlíky u pobřeží. Eh, ale eh, co se vlastně stane s těmi, kteří jsou takzvaně zachráněni? tyto lidé se dostávají zpět do těch záchytných táborů, kde nejsou dodržované lidské práva. Vy jste nám tady popsali, jak vypadá politická situace v Líbě, že tam není vůbec žádný stáž, že tam není žádná struktura, ani žádná právní struktura. Jak můžeme eh, v takovém případě říci, že pro nás bude Líbě jakýmsi nárazníkovým státem? právě pro migraci. To by vlastně byla určitá externalizace, naši, externalizace našich hranic a vůbec by to nebylo dodržování základních lidských práv. Já bych tedy rád si se dozvěděl něco podrobnějšího o, o něch záchytných táborech a dále by mě zajímalo, jak vypadá to navracení těch e, lidí, kteří byli zachráněni z moře tou pobřežní stráží. A dále se ptám, jakým způsobem se používají peníze Evropské unie. To by mě také velmi zajímalo. Takže ty, zejména ty záchytné tábory a ještě více mě samozřejmě zajímá právě ta pobřežní stráž. Děkuji. Pan Káva zavřede. Děkuji, pane předsedající chci eh, promluvit za Prameneska. Je tu eh, určitě napětí mezi Katarem a eh, zeměmi zálivu a obě dvě strany mají zájem na záležitostích Libie. A chtěl bych se dozvědět více o vlivu na muslimské bratrstvo v Libii. A jak to souvisí také se zájmy o něch zemí zálivu. Můžete nám o tom více říct? To bylo velice efektivní. A nyní předám slovo zpátky panu Koblerovi. Můžete prosím odpovědět do deseti minut, bude to velice oceňováno, protože tak eh, všechno stihneme včas. Pokusím se. Začnu migrací, protože eh, o ní se zmiňovalo mnoho z vás. Otázka zní, co s tím může udělat Evropská unie, jak my hodnotíme eh, školení eh, pohraniční stráží. Já mám pochopení pro evropské země, které chtějí nějakým způsobem omezit tok uprchlíků. Jsou tu k tomu represivní opatření, to souvisí také s outsourcováním, eh, tedy Libícům, anebo ke školení pohraniční stráži. I OSN se sledovalo na operaci Sofia to takovéto školení společně s organizacemi zaměřím na lidská práva. A ptali jsme se sankčního výboru OSN expertů, zda to je v pořádku, protože je to určité embargo na zbraně, když to zkrátím, tak je to, to jsou určité je to tedy na zbraně embargo, ale může se přitom eh, poskytovat školení a další opatření. Eh, takže OSN řeklo, ano, je možné školit, protože se jedná o část pohraniční stráže, která spadá pod kompetenci eh, prezidentské rady. A já jsem byl eh, například před dva měsíci na lodích eh, Sofia, eh, kde se mm, odehrávalo toto školení. Ano, část těchto stráží je v kompetenci prezidentské rady, ale to neznamená, že tam všechno jde hladce i po tom školení. Oni se tedy s námi účastní této mise OSN, ale ne ti, kdo jsou zcela známi jako ti, kdo porušují lidská práva. Pak je to určitá část, která se neúčastní Sofie tohoto programu, protože je jasné, že se nejedná jen o lidská práva, ale také o otázku eh, rozhodnutí Rady bezpečnosti. Takže teď se jedná, a vy jste se na to ptali, co s tím konkrétně udělat, abychom byli aktivnější. Otázka pro Evropany je proč eh, školíte eh, někde mimo Evropu a eh, jak monitorujete situaci? Například, jak víte, že se nejedná jen o ropné lodě, ale i o něco jiného. Já jsem viděl i ty takzvaně hodné pobřežní stráže. A oni pak jde na YouTube všechno možné. A vy vidíte, jak tlačí, kopají lidi, skopávají je z lodí a nechávají je umřít. A to jsou také osoby, které byly školeny Evropskou unii. Já vím, že tu jsou eh, určité, eh, určité citlivé body, například musíte být mimo územní vody těch 12 mil, ale když eh, Rada bezpečnosti schválila, dokonce žádala, aby došlo k leteckým útokům, a eh, teď vidíme, že Daesh je pryč, tak co může eh, žádat Evropská unie od prezidentské rady? Dejte nám naše dejte nám možnost, abychom mohli monitorovat pohraniční stráž, když provádějí tyto hlídky. Některé členské státy například mají nemocnice na tomto území. Například i některé státy eh, Evropské unie tam mají své nemocnice. My také eh, máme ochrana opatření v Tripolisu. Takže toto všechno je tedy v moci prezidentské rady, může to zařídit. Mm, zkuste o tomto alespoň přemýšlet, aby nedocházelo ke zneužívání ze strany těch, kdo jsou takto školeni, tyto pohraniční stráže. Myslím, že to užitečné je školit, protože svět se nezlepší přes noc. Ty pohraniční stráže samozřejmě pocházejí z lůna těch milicí. Eh, a oni prostě uznávají, ehm, prezidentskou radu a e, chtějí být e, partnerem s ministrem e, obrany. Minister obrany se snaží kontrolovat. Nicméně v zemi, kde nemáme monitorovací systém, prostě mezinárodní monitorovací systém, to prostě fungovat nemůže. My tedy jako Evropané, já navrhuji, že bychom měli být eh, aktivnější, měli bychom žádat monitorování té pobřežní stráže. A to tež platí o těch detenčních centrech, kam všechny ty peníze jdou. I zde můžeme říci, že směřují na zlepšání, zlepšení humanitární situace v detenčních centrech. To je 17, 20 eh, těchto my jim říkáme detenční centra. My to nechceme nějak zkrášlovat. My jim říkáme detenční zařízení, kde lidé e, zůstanou týdny či měsíce, někteří tam zůstanou i rok. A když e, se tam pojedete, podíváte, zeptáte se, jak dlouho jste tam byli, tak vám řeknou rok. Jsou to tmavá e, místa, opravdu eh, o, o Správnosti se tu těžko hovoří, ale e, my jako Evropská e, e, unie se musíme snažit, tedy s UNHCR, s OSN, snažit zlepšovat situaci, tam jde o humanitární záležitost. A opravdu je důležité tam mít dobrou hygienu a to je díky EU. A je velice dobré, že tam máte doktory, protože tam lidé umírají. My opravdu vynášíme z těchto táborů mrtvoly, protože ti lidé jsou podvyživení, mají eh, jen pár kalorií denně. A je důležité tedy, aby tam měli doktory. Ale kdo monitoruje, že tamní stráže neodeberou eh, zadrženým léky? Nikdo. Ministr, ministři vnitra navrhují, abychom měli tábory v Jižní Libii. Dobře. Žádali, aby to udělalo Tunisko, Tunisko to odmítlo, odmítli to i další. Eh, samozřejmě takto požadat mohou. Ale každopádně by tam potom měl být mezinárodní personál. Eh, UNHCR a další, podobně jako to je v jiných situacích v Jordánsku například, kde vidíte, že tam je kontrola personálu UNHCR, aby mohli chránit ty uprchlíky situaci, dokud tyto podmínky samozřejmě nebudou. Eh, ale ta myšlenka se musí prodrat na světlo tak eh, pokud toto nebude existovat, myslím, že není příliš realistické žádat, eh, abychom měli větší detenční centra. A také musíme dbát o to, pokud se tedy ptáte, eh, dbát o to, že čím více efektivní budou pohraniční stráže, ty pobřežní hlídky, tím více lidí bude pak v tom dětenčním táboře. Ale to znamená, že to také musí být na nějakém místě, které bude přístupné a, a tam jsou lidé na takzvaných farmách, tam jsou dva tři tisíce osob a Někteří eh, z těch eh, zadržených dokonce tam dostávají zbraně, protože tam mají jakousi samozprávu a hlídají ty ostatní. Eh, takže dokud nemáme skutečně mezinárodní dohled nad tím, aby ten systém mohl fungovat, tak vám opravdu neradím, Eh, abyste s takovouto myšlenkou eh, přišli eh, ke stolu, protože je zapotřebí, abychom byli jako UNHCR a mezinárodně schopni monitorovat přímo na místě, co se tam děje. A to vyžaduje, a teď se dostávám zpátky k té otázce, opět potřebujeme přítomnost EU. Eh, e Ale Italové odešli v roce 2014, nicméně vrátili se při několika měsíci. Mají eh, z těch subsaharských eh, velvyslanectví neodešli a Turci se taky vrátili, podobně jako Italové. Um Italové, musím říci, že eh, provedli skutečně velký odvážný krok se vrátit do eh, Tripolisu. A nyní stručně o dalších otázkách. Financování muslimského bratrstva a efekt eh, krize v zálivu. Není embargo na zbraně. What incentives and what leverages do you jsou tu eh, incentivy. Incentivy znamenají peníze, něco financujete, eh, ale řekněme si jasně, toto eh, je bohatá země, není to země, která má stále 60 miliard dolarů Eh, takže si může všechno financovat sama, nepotřebují peníze evropských daňových eh, poplatníků. S výjimkou humanitárních záležitostí, protože lidé umírají, a tak se tam peníze mohou mm, a musí dostat, pokud vláda eh, si do toho nepřeje nebo nes, není schopna do toho peníze vložit. Ale jinak oni peníze nepotřebují. Takže často na veřejnosti se hovoří o, e, o stovce e, milionů. Proč to nemohou Libyjci sami udělat? Protože oni přece mají peníze. A k, k, proč jim tedy platíme každoročně? a um, měli by být přivedeni eh, do takové situace, kdy si to budou platit sami. Jenže peníze jsou jedna věc. Eh, embargo na zbraně je druhá věc a to má vést k vybudování bezpečnostní struktury jako policie, tak, že budou výjimky z toho zbraňového embarga. Ne, že by tam bylo málo zbraní, je tam 26 milionů kusů zbraní, alespoň podle odhadu. 26 milionů kusů eh, střelných zbraní. Je mezi populací, která má 6 milionů. To znamená, že i mimina by měla zbraně. Nicméně to embargo na zbraně je zaměřené na to, eh, aby se zlepšila kvalita těch eh, zbraní, aby byly tam v rámci určitých pravidel, eh, schválených pravidel, aby tam byla skutečná řádná eh, armáda, ozbrojená síla. Eh, problém s krizí v zálivu muslimského bratrstva spočívá v tom, že když jsem říkal, že většina problémů spočívá s ropou, penězmi a sdílením eh, bohatství, je tam také element na boženství. Není příliš silný, ale jsou určité státy, které mají eh, velice silnou agendu proti muslimskému bratrstvu, jako Egypt. Ale my hovoříme se všemi. My diskutujeme samozřejmě i s muslimským bratrstvem, protože část muslimského bratrstva byla součástí libijského politického eh, dialogu. Máme také nový seznam eh, teroristů, eh, máme to klientelu, se kterou jsme hovořili a budeme s nimi dále hovořit to není ani teroristický seznam eh, OSN nebo nějakého jiného eh, subjektu, ale prostě eh, tak to chápeme jako al a Daesh. To nejsou tedy džihadistické milice. Jak máme pozbudit milici džihadistickou nebo nějakou takovou, aby se demobilizovala, když je dáme na seznam teroristů a nebudeme s nimi mluvit. My poskytujeme mediaci takže diskutujeme i s muslimským bratrstvem s tím, že známe tu situaci, jsme si ji vědomi, že došlo například k marginalizaci Kataru, což samozřejmě situaci nezjednodušuje, ale a teď jsem se právě vrátil z Egyptu a, a, a tam mají muslimské bratrstvo na seznamu teroristů. Nicméně já jsem velice transparentně řekl, že s nimi nadále budu diskutovat. Tím myslím muslimské, muslimské bratrstvo. A A Egypt sám uznává, že potřebuje někoho, kdo bude schopen s muslimským bratrstvem a dalšími hovořit. Nyní otázka mm, vývoje sil, o tom jste se také zmiňovala. Nevytvářejme jakousi iluzi, že tam bude vláda národní jednoty, která bude velkou eh, moc. Jak vypadá pokrok? Bylo zmíněno několik slov. Ano, polní maršál Haftar, ano, byla tam politická diskus, dohoda eh, zaměřená na marginalizaci Haftara, na jeho eh, postavení stranou. Ale vidíme, že ten poslední vývoj ho posiluje, že ta marginalizace nedosahuje svého cíle. A právě proto já eh, chci s těmito subjekty diskutovat. Není, eh, já trpím jako mediátor, když je někdo eh, marginalizován, protože on byl takto marginalizovan na rok, a další stát jako Rusové mohou říci, potřebujete mediátora. No, mediátor nepotřebuje přece mediátora, ale já mohu hovořit i s dalšími eh, byl jsem například v Bengázi a seděl jsem, diskutoval e, s dalšími, abychom probrali věci, protože potřebujeme vědět, co potřebují vědět, co chtějí. A Haftar se politicky otevřel, naštěstí s pomocí dalších, nejen nás, i s dalšími členskými státy jsme mm, tohoto dosáhli. A využili jsme toho k tomu, aby Haftar byl přiveden zpět na stranu politiky. Hovořilo se o e, Kadáfim. Tady naše stanovisko je jasné, protože toho si žádá Mezinárodní trestní tribunál, takže já nevím, zda byl e, e, osobozen či nikoli. Dostali jsme určitou zprávu, došlo k prohlášení, také ze strany Hágu. A on eh, teď žádá nebo usiluje o politickou moc a vypadá to, že má eh, podporu. Haftar také má své politické ambice samozřejmě, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. A může mm, to být eh, další faktor, právě mm, to, jakou podporu má Haftar v tom, jak se dál bude vyvíjet situace. Samozřejmě, že můžeme se všemi diskutovat, ale naše stanovisko je velice jasné. Tento člověk je hledán hágem, musí být přiveden k zodpovědnosti, protože, protože žádný stát nemůže fungovat, pokud v něm nebude zodpovědnost. Ano, usmíření je jedna věc, to je velice důležité. Je důležité odpustit, eh, sednout si společně, eh, nepřátelé z minulosti se musí posadit společně, ale je zapotřebí vyloučit lidi, kteří jasně přešli na druhou stranu, překročili určitou mez. Um, jsou určité věci, které se stávají ve válce, eh, které lze odpustit a které nelze odpustit, které by Například, když, eh, když někdo říká, například muslim to říkají, že by měl být on eh, součástí eh, co národního usmíření. Ano, dobře, uvidíme, jak se s tím dále vypořádat. Zatím to není úplně jasné. Asi to nemůže být před tím, než se k tomu vyjádří soud v Hágu. Děkuji. <clears throat> Děkuji mnohokrát, eh, to je výborné. Ještě máme pár minutek, takže pokud máte ještě jednu otázku či dvě, Pilar, prosím. No, bude těžké na to odpovědět, ale vy jste řekl, že jsou to vaše poslední pracovní dny a pokud eh, jsem správně informována, tak OSN se nepodařilo jmenovat vašeho nástupce, protože ten, který byl navržen, nebyl podpořen USA. A nyní v době, kdy někoho takového potřebujeme, tak kdy bude váš nástupce ve funkci? No ano, otázka nástupce. Jistě, já bych eh, rád býval odešel z funkce už dříve, nejlépe v únoru. Dvakrát jsem to prodloužil, zase trvání ve funkci ale nyní tedy je dohoda Rady bezpečnosti o nástupci a myslím, že se brzy dozvíte tuto zprávu. Ano, byla tam určitá série určitých námitek ze strany USA, ale i například Ruska a jiných zemí. To víte, protože někdy někdo E, vyjádří námitku a někdo další se musí také vyjádřit ve stejném duchu z určitých důvodů, ale myslím, že nyní tedy došlo k výběru velice kompetentní osoby, velice kompetentního nástupce a nyní je na Radě bezpečnosti, aby to rozhodla. A já si myslím, že o tom bude snad do konce rozhodovat dnes a pak je to na generálním tajemníkovi, aby ho jmenoval, protože je to tady nominace eh, z strany generálního tajemníka, ale samozřejmě se to koordinuje se všemi členy Rady bezpečnosti, takže v příštích dnech určitě se to rozvíte. Uh, eh, problém Charihafty. Mám pocit, že to je v podstatě nejsilnější eh, vlastně tam skupina, ať se nám to líbí nebo ne, ale parlament v tom ruku ho neuznal a eh, sice tam byla ta žádost o uznání, ale k uznání nedošlo a eh, zvnějšku se říkalo tomuto parlamentu, že ho tady nemají uznat, když ale sharaš nebyl akceptován, tak OSN i zavolali úřady v toho Brůku já jsem hovořil s různými aktéry, já tam mám dobré vztahy, stále vztahy, jsou to oblasti. A mně bylo řečeno, že se chovali příliš sektářsky, že vlastně s nejdůležitějším aktérem v Libii nehovořili. Tady ten problém toho, že tady vlastně vy, je vytvářena jakási pseudolegalita, my tady pracujeme s nějakými přízraky. Ano, Tomáš. Děkuji. Já bych vás chtěla pozvat také na zasedání výboru LIBE, který se intenzivně zabývá migračními otázkami, protože opravdu musíme v této záležitosti pokročit. A je důležité, aby kolegové z LIBE si vás vyslechli, protože, jak už to zaznělo, na straně našich ministrů vnitra je velice nesprávná, stupidní politika, velice krátkozraká, je velmi kontraproduktivní a potřebujeme právě také slyšet vaše názory, aby byly doskytovaná na výboru Libé, možná i ve spolupráci s výborem AFET a já se postarám o to, abychom vás brzy opět pozvali. Dobrá, velice vám děkuji. Ono se to týká té otázky, kterou jste zmiňoval, týká se to té izolaci e, východu a obecné té fragmentaci. Ze začátku to byla otázka izolace západu. A já jsem byl persona non grata ve východu a ne, měl jsem přistát mezi prosincem a dubnem, kdy vznikla prezidentská rada. Byla jsem jednou v Tripolisu a Achmen mi už pak nedal povolení tam prostě přistát. A prostě mediátor se s tím nějak musí vyrovnat, protože na východě říkali, nebo na západě říkali, ne, vy jste předpojatý, do Tripolisu se vás nepustíme, potom eh, vlastně ten, eh, ta prezidentská rada umožnila, abych tam přišel. Pak ale se ozval východ a říkal, vy nás marginalizujete. No. A lidé tomu věřili. A kde byla ta marginalizace? Co by měl dělat e, eh, Merestel, než když se, že, se bude, že bude žádat e, Haftara a Liru, aby se setkávali? Protože to je kultura bojkotu, zákazu přistávání, nekomunikace. Já jsem Haftarovi psal, co dva týdny chci si s vámi promluvit. A on řekl ano, o vojenských věcech klidně, ale o politice se se mnou nebavte. A já jsem mu říkal, dobrá, budu se bavit s vámi o čem chcete vy. Takže teprve vlastně eh, v loni jedna část byla tady zablokovaná Haftarem. S Agilem jsem se setkával co dva měsíce pravidelně. A potom oni říkali, politická dohoda je nesprávná, já jsem 70% energie vlastně věnoval tomu, abych komunikoval s těmi, kdo byli proti té politické dohodě. Někdy se mi podařilo přistát v Tobruku, ale potom tam byla demonstrace, takže jsem se nedostal z letiště. No dobrá, když jste mediátor, tak víte, že to tak chodí. Ale opravdu podávání ruky směrem na východ – co jsme mohli udělat víc v těch posledním roce, než eh, požádat, abychom tam mohli přilétnout, abychom byli zablokováni, nechali na sebe křičet, demonstrovat proti sobě, ti lidé všichni dávali na internet, znáte propagandu, jak funguje, musíte být velice odolná osobnost a zkousnout to, nereagovat vždy na ty rádoby nacistická osečování, že propagujete nějakou genocidu v Libii a tak, no dobrá, tak jsem to přežil. Myslím, že jsem se choval relativně klidně a neukazoval jsem jim příliš často, co jsou ty mantinely, které už eh, dám dále já u AOSN už nemůžeme jít. A vyplatilo se to, obnovili jsme kontakt na východ, ale souhlasím s vámi, není to ideální. Rozhodně to není ideální. Eh, dostat eh, ty osoby moci z východu a západu do jedné místnosti. To bude opravdu práce pro mého nástupce, který bude snad brzy jmenován. A dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval, protože parlament v Tobruku, vlastně neexistující parlament, Eh, mluvte s nimi a zvěte je sem, ne na úrovni vlád, ale na úrovni parlamentu, protože z hlediska respektu nemusíte plně souhlasit se vším, co tam řeknou, ale prostě mezi eh, poslanci, poslanci obecně prostě mají smýšlení politické a ne, nejde o to nějak paternalisticky radit, ale prostě snažit se zjistit, co chtějí nabídnout jim, že jim pomůžete, pokud vám řeknou jak. Takže tak to jsem k tomu přistoupil od začátku, nevnucovat nic. Já vím, že to je těžké někdy. A Merdadino Leon po roce vyjednávání řekl, dobrá, musí se to udělat takhle, tečka a zítra prostě uvidíme, jak to bude fungovat. Já jsem vždy odolával tomu tlaku, a možná, že tedy proto tady také není tolik eh, viditelných úspěchů. Já jsem také vždy odolával tlaku někoho nominovat na nějakou pozici, protože já vím, že to, co Bernardino Leon udělal, prostě nešlo jinak, prostě nakonec musel říct, dobrá, musíme jít tímhle směrem. A ze začátku um, svého funkčního období jsem také nasledoval tento přístup. Ale abych uvedl příklad, jak vytvoříte sjednocenou armádu, když nikdy žádná armáda nebyla? My jsme tady předložili takový návrh, jaké jsou důležité pozice v armádě. A řekli jsme jim, to je tohle, a jestli chcete, tak si to změníte. A potom rozdělte si kompetence. Co dělá vrchní e, velitel, co dělá ten a ten, jaké má kompetence. A dali jsme jim takové e, soupisy možností. Vemte si to nebo to nechte. Například, eh, jak eh, to vypadalo v japonské armádě po eh, druhé světové válce, aby tam bylo vyrovnání rovnováha sil, nebo jak to bylo v Německu po druhé světové válce, budování německé armády. A s tím, že buď si to vezměte, nebo to nechte být. No jenom, že potom přijde ta otázka, kdo jsou ti lidi? Kdo to bude? A to jsem vždy odmítal něco říci. Co vy si myslíte, pane Koblere, nebo OSN, kdo by měl eh, být eh, šéfem eh, obrany, kdo by měl být na té a té pozice, dejte nám nějaké návrh člověka, my to odsouhlasíme nebo ne. A jsem říkal, ne, to prostě si musíte, tady vzít ten návrh a buď ho vezmete nebo, nebo necháte být. A neměli byste je tlačit, měli byste to opravdu přenechat jim, aby činili ta nezbytná rozhodnutí. Někde je to taková citlivá rovnováha. A vím, že také jsem se eh, dopučil něčeho špatně, no a pak vás někde prostě nepustí kvůli tomu na letiště. No ale tak chybami se člověk učí a i mediátor se svými chybami učí a to je ten způsob, jak pokročit ve své politické misi. Už tam nejsou mezinárodní jednotky, na místě. Tato doba skončila. Když jsem tam přišel v listopadu 2016, tak tam byla velká diskuse o tzv. LIAM, e, eh, libyjská asistenční mise, pět tisíc vojáků, kteří podporovali Libice v transformačním procesu. Ne, že bych si myslel, že to je úplně ta nejsprávnější cesta, ale byla tu diskuse o tom, že by tam bylo pět tisíc eh, vojáků a to organizovala italská vláda a 32 členských států, kteří by přispívali tomu liamu. Ale potom ta diskuze o liamu zmizela a e, rozhodla se, že se vlastně to zaangažovanost změní a omezí na boj proti terorismu a otázku migrace. Děkuji vám mnohokrát za tyto příspěvky, za e, všechna vysvětlení za vaše odpovědi a přejeme vám hodně štěstí a úspěchu. Eh, teď si uděláme jednominutovou pauzu a následně budeme pokračovat eh, eh, další části našeho jednání a Ana Gomez bude předsedat. Uh, Kolegové, budeme pokračovat. Čeká nás výměna názorů týkající se přeskumu strategie EU Střední Azie eh, ohledně eh, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a Tadžikistánu a také Turkmenistánu a Mongolska. Zasedáme tedy společně s delegací eh, pro parlamentní spolupráci s uvedenými státy a budeme se zabývat eh, střednědobým eh, přeskumem strategie EU Střední Asie. Vítám zde pana Luka Devině, který je zástupcem výkonného ředitele pro Střední Asii SVČ. Ráda bych vás tady přivítala, také pana eh, Petra Buriana, který eh, je zvláštní zástupce EU pro střední Asii a eh, paní Pan Grigolius je přítomen, který je předsedou delegace pro střední Asii v Evropském parlamentu. Nyní si vás vyslechneme, abyste nám sdělili, jak vypadá situace ohledně strategie pro střední Asii která procházela zásadní revizi v roce 2015. Parlament eh, přijal v dubnu zprávu týkající se podpory eh, prosperity a mírového vývoje. Pan Tamas Meserič byl eh, zpravodajem této zprávy. Evropský parlament současně lituje že došlo k určitému kroku zpět ohledně eh, základních práv a lidských práv, eh, také svobod. Je tedy zapotřebí, abychom jednali mm, inteligentně, abychom měli realistické cíle a musíme být eh, transparentní a otevření. Současně je zapotřebí brát v úvahu vnitřní a vnější polit, mm, problémy mm, těch těchto eh, regionů a FED také spolupracoval v různých postupech eh, souhlasu eh, se mm, státy, které se týkaly mezinárodní dohody. To se týká návrhu eh, dohody o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem, návrhu posledního partnerství o eh, spolupráci s Kazachstánem a přijali jsme eh, part, dohodu o partnerství a spolupráci v oblasti textilního obchodu s Uzbekistánem. Eh, také se chystá jí vyjednávání o novém posílené dohodě s Kyrgyzstánem. Pane Buriane, eh, toto je po třetí, co jste přistoupil k nám na výbor a eh, váš mandát začal v dubnu 2015, byl rozšířen radou do 30. června 2018. Nejdříve se vyslechneme pana De, vás a pana Devinho. Děkuji vám, paní eh, předsedající, vážné poslankyně, vážení poslanci. Děkuji za to příležitost eh, podělit se s vámi o vývoj situace ve střední Asii. Eh, dlouho tato oblast byla považována za velice vzdálenou od EU, ale nedávno jsme se na ní zaměřili více, nejen, že by byla, že by byla tedy geograficky bližší, ale eh, více na něj věnujeme pozornost, zabýváme se také moderním obchodem, kulturou a eh, chceme jí v budoucnosti věnovat stále více pozornosti. Jak víte, zahraniční politika pro střední Asii se zakládá na principu etapech strategie pro střední Asii, která byla přijata před deseti lety a musím eh, říci, že od té doby země střední Asie se staly poměrně významnými partnery pro EU eh, e a význam tohoto regionu se zvýšil ze strategického pohledu. A také narostly jednotlivé výzvy tohoto regionu, jak bezpečnostní, tak hospodářské výzvy. Co se týče bezpečnostních, ty mají i přímé implikace pro Evropu a globální scénu. Některé z těchto výzev byly zděle, zděděny ehm, ze Sovětského svazu, ale jsou tu i nové eh, obavy, dochází také ke zpomalování hospodářství Eh, které souvisí se snižováním cen ropy a plynu, čímž vznikají další výzvy. Samozřejmě, že je tu i prostor pro Evropskou unii k tomu, aby dále rozvíjela svou spolupráci nebo akce v, těchto, v tomto regionu a dosáhla větších výsledků eh, v zemích tohoto regionu. Včera Rada eh, v závěrech strategie pro střední Asie potvrdila princip diferenciace který reflektuje také velikou ochotu partnerů ze Střední Asie, aby měli eh, různé zacházení. A my hovoříme o Střední Asii, nicméně musíme respektovat, že tam jsou země různě veliké, různě bohaté a mají také různou bezpečnostní situaci. Musíme tedy takto patřičně rozlišovat mezi zeměmi Střední Asie. Samozřejmě, že prvním aspektem je podepsání podepsání posíleného partnerství s Kazachstánem z roku 2015, jak už o tom se zmiňovala paní předsedající. A to tež se tedy chystá, toto vyjednávání se chystá s Kyrgyzstánem. Co se tý, týče všech aspektů, je zapotřebí diferencovat, ale současně i vnímat tento region jako celek. Také se zmíním o tomto aspektu, protože mnoho těchto výzev jim včelí tyto země. Ať už je to vodohospodářství, nebo pašování, eh, ochrana hranic. Eh, to je to také otázka radikalizace, anebo eh, problémy s mezinárodním obchodem, který není ovlivňován jen geografickými, ale také politickými faktory. Evropská unie vždy se snažila postupovat eh, oběma směry, tedy jak individuálně k jednotlivým státům, tak regionálně a chtěla rozvíjet eh, interkonektivitu mm, v tomto regionu, tedy vzájemnou propojenost jednotlivých států. Když hovoříme o, o, o střední eh, Asii, vždy hovoříme tedy o těchto zemích regionu dohromady. V posledních letech se posílila spolupráce v různých oblastech například ve vzdělávání, eh, právním státu, životní prostředí. A chceme nadále rozvíjet a posilovat naši součinnost s partnery ze Střední Asie. Ekonomicky je Střední Asie samozřejmě nesmírně rozmanitá. Může, mohli jsme si všimnout v poslední době velice obtížných podmínek, například eh, se snižováním cen energii, taky dochází v Rusku eh, k, ke zpomalování ekonomiky a jak eh, pravděpodobně víte, mnoho světo zemí závisí na Rusku, protože do Ruska směřuje mnoho emigrantů, kteří následně posílají domů peníze měny za poslední dva roky ve Střední Asii utrpěly inflací a také eh, makroekonomickou nestabilitou. Nicméně můžeme říci, že, že, že je ze důvod eh, k důvěře, že se situace zlepší, je tam eh, také velký potenciál zvýšit HDP na hlavu, také středoazijské země mají velký podíl mladé populace. Co se týče lidských práv, paní předsedající, ano, to je právě oblast, do které zaměřujeme hodně naší pozornosti a věnuje se mi, věnujeme se jí také při bilaterálních rozhovorech. Situace s lidskými právy eh, někdy souvisí s příliš slabými institucemi. Nicméně ovšem musíme dbát na rozlišování mezi jednotlivými státy opět. Také tam organizovaný zločin, korupce, což jsou eh, další výzvy, které je zapotřebí řešit eh, při podpoře zprávě e, řízení. Máme také regionální strategii pro právní stát, ale potřebujeme tam vykonat více. To je zapotřebí také více na pomoha diversifikace hospodářství. A naše strategie poskytuje prioritu stabilizování a bezpečnosti tohoto regionu. Před několika týdny v Biškeku se konala se konal dialog na vysoké úrovni ohledně bezpečnostní situace a ten poukázal právě na potřebu nadále spolupracovat na těchto záležitostech. Také podporujeme eh, zprávoří a ochranu hranic ve Střední Asii prostřednictvím našeho programu a eh, také prostřednictvím EU eh, e City, což je evropská činnost pro boj proti pašování a pro ochranu hranic. Ehm, Vzniká nicméně nestabilita a ehm, zhoršuje se v některých případech bezpečnostní situace. Co se týče obchodu, nejvyšší, největším obchodním partnerem je Kazachstán pro EU, eh, kam jsme produkčně zboží na více než 7 miliard eh, eur, což je víc než eh, souhrnu u všech ostatních zemí Střední Asie. Kazachstan je bohatá země a brzy se má stát členem OECD. EU je nejen tedy prvním obchodním partnerem, ale také investorem v Kazachstánu. A to je také důvod, proč eh, vyjednáváme a eh, toto vyjednávání tedy vede k dojednání eh, dohody o posledném partnerství. Eh, bedlivě sledujeme například předání moci v Uzbekistánu a můžeme říci, že vítáme eh, reformy, které byly iniciovány prezidentem Mirzujevem a uzbekskou vládou. A věříme a doufáme, že to povede k silné regionální spolupráci a také k, k zlepšení posílení bilaterálních vztahů. A eh, sledujeme tady tuto situaci a jsem velice rád, že Evropský parlament se také zabývá. Také nadále spolupracujeme s dalšími dvěma zeměmi, Tadžikistánem a Kyrgyzstánem, které se nachází ve velice odlišné situaci. E, a e, těšíme se tedy, že bude podepsána e, dohoda po také s Kyrgyzstánem. S Turkmenistánem jsme eh, také eh, uzavřeli eh, dohodu, která by měla vést lepší situaci v lidských právech. A musíme se zabývat porušováním lidských práv a určitými nedostatky mm, v Turkmenistánu. To je tedy velice mm, stručný popis toho, co v současnosti eh, konáme. Je zapotřebí, abychom hlavně nadále udrželi partnerství a, a byli v kontaktu, vedli dialog. A chceme také poděkovat Evropskému parlamentu za podporu. Děkuji vám mnohokrát. Nyní má slovo pán Burian. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan kolega Devine už eh, hovořil o závěrech rady, já bych tomu ještě něco dodal z regionálního pohledu. Dovolte mi na úvod eh, potrhnout eh, to, že naši partneři vítají to, že se EU hlásí ke svým vztahům k střední Asii a v loňském roce spolupráce EU a střelezijských zemí bilaterálně i regionálně Eh, vlastně nabralo novou dynamiku. Myslím si, že to je také eh, výsledkem toho, že naši partneři aktualizovali svoji eh, strategii, více se z ní stotožnili a více ji implementují. Vidíme, že jsou partneři opravdu angažovanější v nejrůznějších podobách bilaterálních, regionálních dialogů, například z různých ministerských eh, schůzek nebo bezpečnostního dialogu na vysoké úrovni, který už zmiňoval kolega. Naši kolegové ocenili naše programy, například Vunka a Kadab, týkající se bezpečnosti hranic a pomáhající eh, boji proti pašování drog, ale je zde i celá řada dalších zásadních programů pro posilování stability a bezpečnosti v daném regionu. Partneři se zajímají o větší přítomnost Evropy eh, ve střední Asii a tím můžeme také pozitivně působit na transformační a modernizační procesy ve střední Asii. V této souvislosti bych eh, řekl, že i když někde Eh, je malý pokrok nebo kroky zpět, jak už o tom hovořila paní předsedkyně. Neměli bychom ukončit naše úsilí v propagování našich hodnot a eh, rozšiřování rozvoje a bezpečnosti. Ale, jak už říká předsedkyně, mělo by to být zacílenější, inteligentnější. Měli bychom více poukazovat i na přínosy tohoto přístupu k zemím v daném regionu. Máme stávající platformy eh, regionální eh, spolupráce v oblasti právního státu, vzdělávání, udržitelného využívání zdrojů. Chceme zde sdílet osvědčené postupy a eh, zkušenosti z EU i jednotlivých zemí. Dovoluji si tvrdit, že i díky našemu působení v střední Asii panuje lepší porozumění pro hodnotu regionální spolupráce při řešení aktuálních problémů a je zde lepší atmosféra eh, ve vztazích jednotlivých zemích daného regionu. Například ministři zahraničí eh, středoazijských zemí už se čtyřikrát společně setkali za poslední dva roky, aniž by eh, jejich setkání byl přítomen partner z nějaké další země mimo, což je nové a myslím si, že to, že se takto hlásí se ke svým procesům, bychom měli opravdu podporovat. Domnívám se, že taková to pozitivní atmosféra znamená také dobré podmínky pro posilování spolupráce mezi EU a zeměmi Střední Asie. Nicméně je zde ještě celá řada výzev pro středoazijské země, které by mohly ohrozit stabilitu regionu. Už to zmiňoval můj kolega Devin. A já bych poukázal zvláště na bezpečnostní hrozby, zhoršující se situa- bezpečnostní situaci v pohraniční oblasti Afghánistánu a zvyšování hrozby násilného extremismu a přítomnost ISIS v Afghánistánu, někdy také poblíž hranic se středoazijskými státy. Potom eh, ekonomický úpadek a problematika dopadů změn klimatu a další. Naši partneři bohužel nemají dostatečnou kapacitu a někdy se jim také nedostává finančních zdrojů tomu, aby řešili tyto problémy. Věřím, že jeden z hlavních eh, problémů nebo jedna z hlavních výzev spočívá v tom, že reakce na tyto výzvy eh, je někdy neadekvátní v jednotlivých zemích Střední Asie. Potřebujeme zde efektivní opatření, tak abychom pomohli zemím Střední Asie Eh, tom, aby čelili těmto hrozbám a výzvám, protože by mohly mít eh, negativní dopady na regionální bezpečnost, ale i negativní dopady na EU, jak už o tom hovořil pan Devi, a také eh, zvyšování potenciály pro ilegální migraci nebo rekrutování do různých zločineckých skupin. Potom bych zmínil změnu moci v některých zemích. Eh, Například velice hladce to nedávno proběhlo v Uzbekistánu a opravdu je důležité, jak se řídí předávání moci i v jiných zemích. Eh, Vysoká představitelka při svém setkání s ministry řekla, že dobrá odpověď zní více reform, nikoli méně reform. Nicméně ve všech zemích Střední Asie jsou určité znepokojící tendence omezení prostoru pro občanskou společnost, otázky svobody projevu a svobody schromožďování, často zdůvodňované bojem proti terorismu a extremismu. V této slosti se snažíme zaměřit eh, pohled našich partnerů na propojení otázek eh, rozvoje bezpečnosti a rozvoje lidských práv. Rada včera vyzvala komisi a vysokou představitelku, aby do konce roku 2019 předložila novou strategii, a to v souladu s globální strategií EU. Myslím si, že Eh, opravdu to, to výzva přichází v dobré době, protože se objevují nové výzvy, eh, nový vývoj přímo na místě. V nové strategii by bylo podle mého názoru dobré zohlednit například eh, agendu roku 2030 pro udržitelný rozvoj. To je nová příležitost posilovat Eh, partnerství udržitelného rozvoje, dále bychom se měli více zaměřit na podporu ekonomické diverzifikace vytváření pracovních míst, eh, rozvíjet tedy soukromou sféru. Potom za třetí eh, globální strategie EU, konektivita EU a Střední Asie. Střední Asie zde hraje centrální roli, také vlastně jako vstupní brána pro EU do Asie a Evropa by si měla najít své niky v místních ekonomikách, které jsou čím dál tím více dominované Čínou. Neměli bychom jí konkurovat v objemu investic, ale měli bychom zvážit příležitosti pro naše podniky a přispět ke zlepšení podnikatelského investičního prostředí a využívat lépe našich komparativních výhod a našich kvalitních eh, technologií. A v závěrech rady ze včerejška se zmiňuje také potřeba rozšířit strategickou komunikaci EU a lepší viditelnost EU, takže lepší komunikační strategie EU v daném regionu potřebujeme pro propagaci eh, našich hodnot a přístupů. A z diskuse, která byla zahájena v únoru a bude pokračovat v březnu, za estonského předsednictví plyne jistě řada dalších dobrých podnětů. Například se bude konat workshop o této nové strategii a bude to unikátní eh, příležitost pro naše členské státy, zvláště ty to přestoupily nejnověji, například Estonsko v oblasti digitalizace veřejné zprávy a podobně. Eh, to jsou věci, které třeba využít. Bylo by tedy dobré lépe definovat a reflektovat roli EU v souvislosti také s nastavování společných programů a dalších mechanismů. Na závěr mi dovolte ocenit e, význam e, pozornosti, kterou Evropský parlament tomuto e, regionu věnuje, zvláště delegace AFETu a střední Eh, delegace pro střední Asie. Opravdu je to nesmírně důležité tento rozměr posilovat. Velice vám děkuji. Děkuji vám, pane Buriane, a nyní zahájíme rozpravu. A máme zde předsedkyni delegace, která se hlásí o slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, využije této příležitosti a bude hovořit ve své mateřštině. V Evropském parlamentu a v Evropské unii čas, stále častěji e, a stále přespěčivěji slýchává, slýcháme hlasy, které říkají, že Střední Asie je jedna z priorit Evropské unie a že spolupráce s tímto regionem přispívá ve velké míře k bezpečnosti Evropské unie. Také jde o bilanci zahraničního obchodu Evropské unie a o přístup k přírodním zdrojům. Jsem velmi spokojená, že Evropská unie věnuje stále více pozornosti právě tomuto regionu. Bez pochyby. Bezpečnost této oblasti je zároveň i bezpečnosti Evropské unie. Často zde v parlamentu slycháme názory, že země Střední Asie možná trošku přehánějí, jedná se určitá opatření, určitou činnost, která má zabezpečit právě nebo či zajistit bezpečnost těchto zemí. Ale já bych s takovými to názory nesouhlasila. Vzpomeňme si a podívejme se na to, co se děje v Evropské unii. Možná my jsme příliš měkcí. Nejsme schopni žádným způsobem zajistit bezpečnost našich vlastních občanů. Pokud je, hovoříme o evropské strategii, tak by bylo velice důležité zapojit také Afghánistán. Právě Afghánistán. Ten je rizikem. A kvůli Afghánistánu existuje riziko jak v regionu Střední Asie, tak v Evropě. Je třeba vzít v úvahu že některé středoazijské země jsou úzce spojeny s Afghánistánem. Existují tam eh, nadregionální či přes regionální projekty, například v oblasti elektřiny či výstavby silnic, škol a nemocnic. Proto by bylo velice vhodné a žádoucí, abychom do nové strategie zapojili právě také Afghánistán. Jedna z priorit eh, kterou bychom měli zahrnout do nové strategie, to je oblast vzdělávací politiky. Pokud chceme, aby region Střední Asie země, které se tam nacházejí, se mohly v budoucnu rozvíjet jako demokratické země. Musíme začít u mladých lidí. Musíme dát mladým lidem možnost se vzdělávat také v Evropě. Musíme jim poskytnout možnost poznat naše hodnoty a musíme si s nimi vyměňovat zkušenosti a také osvědčené metody z naší zprávy a také z naší legislativy. Tak, aby je mohli přejímat. To podle mě by bylo velice důležité, abychom toto v nové strategii akcentovali. A další otázka. My jakožto delegace EU jsme vždy se zabývali otázkou víz pro Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán a Mongolsko. To nejsou země, odkud přichází příliš mnoho e, obyvatel migrantů. Kyrgyzstán a Tadžikistán jsou v jiné situaci, ale Kazachstán, Uzbekistán a Turmenistán a Mongolsko ti nevyváží svou pracovní sílu. Evropská unie by tedy mohla si pomalu zvážit, možná být i poněkud aktivnější a skutečně zvážit možnost uvolnění vízového režimu, zejména například pro studenty, kteří si přejí studovat v Evropě. Potřebujeme více komunikace mezi lidmi. Můžeme jim být dobrým příkladem a pouze takto můžeme změnit situaci v této oblasti. Každopádně bych chtěla vysloubit velký dík panu Bujanovi, k zvláštnímu zmocněnci pro střední Asii a také Evropské službě pro vnitřní činnost, panu řediteli. Děkuji. My se často setkáváme i v tomto regionu a já vyzývám parlament, aby projevil větší důvěru. Důvěru našim kolegům Evropské komisi, a také Evropské službě pro vnější činnost i Radě Evropy. Ano. Já bych přímo řekla, že vy žijete v tomto regionu. Neujde měsíc či týden, kdyby někdo z vás, region nenavštívil. Vy velice pozorně a zblízka a aktivně sledujete vývoj situace v této oblasti. Já vám za to děkuji a já bych byla ráda, kdyby tato nová strategie byla letos parlamentu přijata. Děkuji, já se omlouvám, že zkracuji eh, váš řečnický čas. Bohužel máme jen omezený čas a chceme si vyslechnout naše hosty, aby mohli zareagovat na vaše dotazy. Slovo má paní Andrukiene a potom jeden ze zpravodajů pro strategii pro střední Asii. Paní Andrukiene. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Také jsem členkou delegace pro střední Asii v Evropském parlamentu. Myslím, že často, když čteme ty dokumenty připravené v Evropském parlamentu nebo na komisi, najdeme sdělení jako máme silnou, silný strategický a politický zájem EU na posílení bilaterálních a vícelaterálních eh, kontaktu eh, s těmito zeměmi. Když to vidím, tak si říkám, pokud to tak skutečně je, protože, je, co si pamatuju, evropští lídři zavírali oči hm, před klíčovými eh, aktéry, kteří jsou možná menší. A to jsou právě ty středoazijské republiky. Já plně chápu a uznávám, že eh, Střední Asie je strategicky eh, důležitá pro Evropskou unii. To je zdůrazněno i tím, že je to klíčová oblast pro udržení stability a je také eh, v samotném centru měnících se zájmů a sil, protože oni má zájem Čína, Rusko a jsou to tam i země, které jsou sedí s Afganistánem například. A E, to znamená, že se musí vypořádat také s islámskými militanty. Já rozumím tomu, že mm, se hovoří více kolegů, a proto si říci, že vidíme celou strategií a že je tu také otázka jejich implementace v těchto středoazijských zemích. Vidíme, že Rusko se snaží dominovat tomuto regionu, vidíme, že Čína e, má svoji strategii ekonomické expanze. A zajímavé je, že Čína už eh, ukazuje svou tradiční silnou váhu. Eh, Rusko je tradičním partnerem obchodním pro tyto státy. A pak je tu strategie EU. A když porovnáme ty tři strategie, myslím, že evropská je méně eh, ambiciozní a méně silná než ty ostatní dvě. Takže místo toho, než se rozhodla, zda převezmeme leadership, místo toho by EU měla být prostě aktivnější, přítomnější, protože tyto státy jsou stále důležitější pro evropské zájmy. Je jasné, že vzhledem k měnícím se spojenectvím a vývoji sil je to důležité, aby EU rozvíjela své vztahy s těmito státy. Já jsem velice ráda tomu, co jste říkal o závěrech rady ze včerejška. Přeju vám hodně štěstí a také našemu zvláštnímu zástupci eh, pro eh, střední Asii, panu Burianovi. No, a potřebujeme více eh, zájmu. Pan Grič? Meserič? Děkuji, budu stručný. Nebudu diskutovat o všech strategiích. Slyšeli jsme o sdělení z rady. Já bych chtěl zdůraznit dva body. Střední Asie je geostrategickým územím, kde se neustále vedou spory um, o, um, o to, kdo tam eh, bude mít více moci. To by nás nemělo překvapit, tak to jde posledních tak zhruba 180 let. Měli bychom uznat, že Rusko a e, Čína e, rozporují určité území, e, o kterém my těžko můžeme rozhodnout. To jsou pro nás zprostředkovaně sousedi, nejsou to přímí sousedi, zatímco pro ně to jsou přímí sousedi pro Rusko a pro Čínu. Takže tam vždy budeme mít slabší pozici. A proto musíme být chytří v tom, co chceme dosáhnout a jak to chceme dosáhnout v této oblasti. Jenom bych rád zdůraznil jednu věc a pak se zeptám. Bylo to vynikající eh, odprezentování toho, jak vypadá naše agenda. Děkuji mnohokrát, pane eh, velvyslanče eh, Buriane. Ale je tu jedna výzva, která neutuchá a to je demokracie, lidská práva, právní stát, situace nevládních organizací v celém tomto regionu. Třeba, že v tom dokumentu je použit velice obezřetný a umírněný jazyk. Eh, myslím, že eh, by nebylo velkým přeháněním, kdyby se napsalo, že se, eh, že, že v mnoha těchto zemích nebo mm, v tomto regionu, že dochází k určitému eh, postupu vzad. V eh, součástí strategie pro SVČ je vést neustálý dialog a vytvářet nové platformy pro dialog v této oblasti. Tomu rozumím. To je pochopitelné. Ale ale vytváří to skutečně tu cestu, kterou se si přáli, protože ten dialog o lidských práv vypadá spíš jako monolog, vedený z naší strany. A jindy, například v zásadních záležitostech, jako je e, vysoký dialog o bezpečnosti, tak, e, tak tam spíše máme tu nejnižší úroveň, kterou si dokážeme představit v mezinárodních stazích e, ohledně bezpečnosti. Takže to je skutečně daleko od toho, jak si představíme dialog na vysoké úrovni. Ptám se, opravdu trváme na tom, že chceme nové a nové platformy, aniž bychom si zkontrolovali, co vlastně na těch platformách teď funguje? Děkuji. A já bych ráda něco dodala k tomu, co říkal kolega. V případě Uzbekistánu a s tím přechodem, ke kterému tam dochází, k té situaci eh, občanských organizací například, mm, které mm, spolupracují s mezinárodními organizacemi. Eh, tam je, eh, je možné znovu získat aktiva, která byla ztracena kvůli korupci a můžeme také dát eh, více hlasu, více moci obětem. Eh, to, například právě tady by Evropská unie mohla eh, jasně ukázat, jaké má výsledky. Například tam, kde se mělo pomáhat organizacím z našich prostředků, Můžete nám ukázat, jak dopadl takovýto testovací eh, případ, který pomáhá vlastně zemi při určitém eh, mm, politickém eh, přerodu v to, aby byla dobrým příkladem. A předám slovo vám oběma hostům. Přeje si promluvit první pan Devin? A už máme bohužel jenom pět minut. Děkuji tlumočníkům za jejich trpělivost. Předsedkyně děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, já budu tedy stručný. Velice děkuji váženým poslancům za jejich otázky i prohlášení. Plně souhlasím s tím, co říkala paní Grigule. Ano, vzdělání je důležité, máme zde Eh, různé programy pro podporu vzdělávání v řádu 37 milionů pro střední Asii, Kazachstán a víza. Evropští občané ostatně mohou eh, využívat bezvízové cestování do Kazachstánu, ale bohužel, jak víte, potřebujeme schodu členských států na tom, abychom zahájili v této oblasti vyjednávání, ale plně s vámi souhlasím v tom, že to samozřejmě je přínosné například v souvislosti se vzděláváním a výměnými programy. Také souhlasím s tím, že musíme chránit naše občany. A ta diskuse o ochraně a poskytování bezpečnosti a zároveň eh, respektování lidských práv je diskuse, která je všude, v USA, eh, i ve Střední Asii a musíme zde být bdělí tak, aby opravdu v každé země, každá země má legitimní povinnost, nejenom právo, ale povinnost chránit své občany, ale nemělo by se využívat a zne, využívat eh, k, k eh, jiným účelům. Další paní poslankyně, ano, vy jste vyjádřila kritiku, chápu, ale ona, je to prostě geografie. EU prostě není přímý soused Střední Asie. A na druhou stranu jsme osočováni z toho, že nejsme e, příliš ambiciozní. Samozřejmě můžeme působit, ale nemůžeme vnucovat lidská práva. Já jsem rád, že zde jsou dialogy, které jsou úspěšné. My v této oblasti působíme. Přidaná hodnota EU je v tom, že poskytujeme ekonomické příležitosti, technologie, investice a opravdu jsme na prvním místě, co by eh, part, obchodní partner a investor ve největší ekonomice v Kazachstánu. Ale problém je, že to propojujeme s lidskými právy a jiní to zase nedělají a e, pak je prostě těžké tady nastolovat tu rovnováhu. A předal bych slovo Petrovi. Děkuji. Jenom několik málo dalších poznámek. Afghánistán, plně souhlasím. Afghánistán je čím dál tím častěji zahrnován do různých forem dialogu s Azií, například dialog na vysoké úrovni o politice a bezpečnosti na základě iniciativy našich středoazijských eh, partnerů. Nyní Afganistán se plně účastní našich diskuzí, kde jsou diskutovány různé hrozby a způsoby, jak jim čelit. A naši partneři na něj nahlíží čím dál tím častěji nejenom jako na hrozbu, ale i příležitost vzdělání, školství, významná priorita, zmínil jsem příslušné platformy a zde si velice vážím eh, lotyšského eh, vedení této platformy, které vlastně oživilo působení platformy. Já zítra odjíždím na setkání ministru školství EU a Střední Asie a velice mě těší, že všech pět zemí nyní tedy e, přijímá naše standardy a kvality jako určité vodítko pro reformu svých eh, vzdělávacích systémů, ale samozřejmě zde je třeba odvést hodně práce, ale myslím si, že s naší podporou eh, možná ten proces proběhne trochu rychleji, bude hladší. Otázka týkající se naší strategie, tak zde si myslím, že bychom i my měli vlastně ocenit sami sebe v tom, že EU eh, e je tam největší v tom regionu. Jedna eur za eh, grantu poskytnutá pro implementaci této strategie. To je důležité. Chápu, není to dostatečné. Možná bychom měli zmobilizovat i další nástroje, které máme finanční nástroje, Evropská investiční banka také pohlíží na ten region takovým pohledem, který už lépe chápe, jaké příležitosti tam jsou a větší ekonomická přítomnost by vlastně pro nás znamenala větší možnosti, větší páku. Ale je to i možnost, jak pomoci eh, partnerům, aby zlepšili podnikatelské klima a fungování právně státu, což je důležité pro jejich další rozvoj a prosperitu. Co se týče těch platform, plně souhlasím s panem Mezeričem, nemůžeme jenom prostě nechat ty platformy, ať dělají to, k čemu byly nastaveny, ale musíme neustále eh, analyzovat jejich čin, činnost. Měli jsme o tom velice detailní diskusy při středně dobrém přeskumu, při implementaci víceletého programu a také e, budeme analyzovat to, zda některé z těch platform bychom měli pomalu například ukončovat nebo e, vybudovat na základě potřeby našich partnerů platformy nové, ale i na základě e, úspěšnosti a výkonnosti těch platform. Když se podíváme například na oblast právního státu, myslím, že platforma fungovala dobře, ale možná jsou i různé účinnější metody, jak tuto problematiku více řešit bilaterálně, například v rámci iniciativy pro právní stát, ale to jsou všechno otázky, o nichž nyní diskutují členské státy a já vám potom představím konkrétní doporučení. Nicméně ten výsledek by neměl znamenat, že se vzdáme lidských práv a prosazování principů právního státu, ale jde o to, abychom lépe sdíleli naše mechanismy. Role občanské společnosti. Ano, tam panuje naše největší znepokojení, protože z naší vlastní zkušenosti, kterou máme ze střední Evropy a z pobaltských zemí, víme, jak důležitá je občanská společnost pro zprostředkování komunikace mezi eh, vládou a ostatními a propagováním reform. Někdy je to velice těžké, velice bolestivé, proto se snažíme vysvětlit, jak důležité je eh, zachovat eh, občanskou společnost a dále ji eh, rozvíjet. Máme zde eh, dohody PC a EPC a s Kazachstánem a snažíme se zde tedy také postarat o rozšíření zapojení občanské společnosti v ustanoveních těchto dohod. A paní předsedkyně ano, pokud se zmenší možnosti občanské společnosti, tak, jak říkáte, to bude eh, více nebezpečné pro ten region. Děkuji vám, děkuji také tlumočníkům a všem přítomným, pane Buriane, pane Define. Já jsem velice ráda, že jste přišli mezi nás a sdíleli své názory. Děkuji. Uh, meeting at 3 o'clock. Hmm. Sejdeme se ve tři hodiny, ale budeme v jiné zasedací místnosti, takže si prosím ověřte, kde budeme ve tři.